Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím, usaďte se. Welcome to the Vítám vás na ustavujícím zasedání výboru pro rozvoj souladu s článkem 14.1 jednacího řádu je jsem ustanoven jako provizorní předseda tohoto zasedání až do okamžiku zvolení nového předsedy. Já bych chtěl přivítat eh, přátelé, kteří byli znovu zvoleni i po mnoha letech a kteří byli členy tohoto výboru také minule. A také chci co nejsrdečněji přivítat eh, také řadu nových kolegů, kteří vstupují do tohoto výboru poprvé. Je to výbor velice zajímavý a pracovat zde je odměnou. My zde de facto pracujeme na tom, abychom zlepšovali kvalitu života lidí, kteří možná nás ani neznají, žijí kde si daleko a možná by bez nás neměli co jíst. Takže ačkoliv děla, ač děláme cokoliv, můžeme počítat s obrovským uspokojením z této práce. Tak a jelikož nemám mnoho času, eh, začneme rovnou pracovat. Zahajuji toto zasedání. A jak víte, hlavním eh, účelem této schůze je ustavit eh, tento výbor tím, že bude zvolen předseda a čtyři místopředsedové podle článku 204 jednacího řádu. Tak nejdříve přistoupíme k volbě předsedy a poté čtyř místopředsedů. Od politických skupin jsem dostal eh, seznam eh, jmén eh, náhradníků, kteří budou hlasovat. Pan Diaz Dimera za pana Jimnéze Becherila GPP pan Kozol eh, za místa pana Šoplina EPP, pan Hayes za pana Stýra eh, za EPP a také pan kolega Rybik za místa pana Predu EPP. Paní Toj za paní eh, McEwen za socialisty. Paní Linda McEwen údajně utrpěla spožděním Eurostaru a doufáme, že se tam ještě připojí ale paní Bradford Amelie za, za SAD, pan Britské za pana N.K. Gerera eh, SAD, pan Manskur za pana Petra Selu Ferreiru SAD, pan Luk za pan eh, Karsky, za pana Karského ECR, paní Losing za pana Krysogonose GUE. Eh, pokud eh, jsou ještě další změny oproti tomuto seznamu prosím, aby mě politické skupiny ní předtím než zahájím hlasování. Postupme tady přistupme k volbě předsedu, předsed výboru. Usnažení schopnost je, je eh, stanoven číselně, tak eh, bychom eh, museli nejméně sedm členů, a nás tady má více než sedm. Takže nyní prosím o nominaci na volbu předsedy či předsedkyně. Ano, prosím. Jménem své skupiny socialistů a demokratů navrhuji Lindu McEwen na předsedkyni tohoto výboru. Eh, Linda pracuje jako poslankyně více než 15 let, eh, je zkušená a má velké porozumění. Zabývala se otázkami, jako je klimatická změna, životní prostředí, lidská práva, ženská práva a tak dále. Eh, je schopná spolupráce s jinými napříč parlamentem a v této roli určitě bude pokračovat těm, že. Ano, takže budeme hlasovat. Eh, přeje si někdo nějaká jiná politická skupina navrhnout jiného kandidáta? Není to tak? V tom případě eh, souhlasíte s touto nominací jménem paní McEwen? Prosím. Já jsem eh, získal mandát od Lindy abych jejím jménem řekl, že přijímá tuto nominaci, odevzdala prohlášení o finančních zájmech, je plnou členkou DV, řádnou členkou DV a tuto kandidaturu akceptuje. Ačkoliv je zde pouze jedna kandidátka, já navrhuji, abych tedy, abychom na, eh, provedli volbu aklamací. Děkuji vám, kolegové. Tímto vyhlašuji Lindu McEwen za předsedkyni výboru pro rozvoj Evropského parlamentu a byla zvolena aklamací. Jakmile ji uvidím, vyřídím eh, jí toto aklamatici. Já bych v tomto okamžiku měl předat eh, předsednictví nové předsedkyni, ale jakož zde není, tak stále pod mým vedením přistoupíme k hlasování o místo předsedech. Ještě jednou jména náhradníků, kteří se budou účastnit eh, eh, účastnit hlasování. Já jsem tento seznam přečetl, takže nebudu ho opakovat. A nyní přistoupíme k volbě jednotlivých eh, místopředsedů. První místopředsedo. Prosím o nominaci na post prvního místopředsedy. Prosím. Eh, rád bych jim navrhnul za EPP na prvního místo předsedu pana Morise Pongu. Děkuji vám. Morisi, souhlasíte s touto nominací? ano. Chci vám připomenout, že kandidát musí být řádným členem a musí mít předloženu, předloženo prohlášení o finančních zájmech. Splňujete tyto podmínky? Ano. Máme zde pouze jednoho kandidáta a to znamená, že vám navrhuji jeho volbu, volbu pana Pongy aklamací. Um, děkuji, kolegové. Já se omlouvám za pozdní příchod. Eh, tak, eh, jak možná víte, eh, vlak z Londýna se zdržel a nyní v těchto chvílích nastává příliv britských poslanců do této budovy. Já vám děkuji za volbu Eh, víme, že toho máme před sebou hodně. Eh, příští rok 2015 je eh, rokem rozvojem. Nicméně dnes musíme pracovat nikoli řečnit a budeme tady pokračovat další volbou a sice prosím nominace na druhého místo předsedu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl také poblahopřát za zvolení do funkce předsedkyně našeho výboru a navrhuji kandidaturu Pavo Varinena jako místo předsedy jménem skupiny ALDE, který vám bude určitě velmi efektivním pomocníkem. Děkuji vám, pane Gerense. Ptám se nyní, zda jiná politická skupina má jiného kandidáta. Eh, pan Verinen je zde. Eh, pane Verinene, eh, přijímáte tuto nominaci? Ano, přijímám. Musím vám připomenout, že jako kandidát musíte být řádným členem tohoto výboru a musíte předložit předložit eh, prohlášení finančních zájmech. Splňujete tyto podmínky? Ano, splňuje. Výborně, děkuji vám. Eh, máme pouze jednu nominaci na druhého místo předsedu našeho výboru, takže já vám navrhuji, abychom pana Věrinena eh, navrhli k aklamací. A nyní prosím vás, pane Věrinene, abyste se přesunul za předsednický stůl. Okay. We now move to... Tak a nyní je řada na volby eh, třetího místo předsedy. Eh, prosím o nominace. Jménem GUE NGL eh, představuji kandidaturu Kostase Kristogonose jakožto za který tedy je zástupcem naší parlamentní skupiny. Um, a... Děkuji vám. Nyní se ptám, zda jiná politická skupina navrhuje jiného kandidáta. Není tomu tak. Takže eh, pan Kristo Sogonos eh, dnes s námi není, nicméně svou nominaci písemně předem přijal a stvrzuje, že je také řádným členem tohoto výboru a že podal prohlášení o finančních zájmech. Můžeme ho tedy zvolit aklamací, prosím. Takže přivítáme ho potleskem v nepřítomnosti. A nyní ještě poslední volba čtvrtého místo předsedy. Prosím o nominace. Pan Luka. Za skupinu ECR já nominuji pana Nádže Dívu. Je zde, prosím, nominace od jiné politické skupiny? Pan Diva, a je zde? Přijímáte tuto nominaci, pane Devo? Eh, ptám se vás nyní, zda splňujete podmínku, zda jste eh, řádným členem a zda jste podal prohlášení k naší zájmech. Ano, je tomu tak. Máme pouze jednoho kandidáta, můžeme opět zvolit pana Devu aklamací. A já mu také děkuji za to, že mě zastoupil na začátku a že vedl tuto, eh, tento výbor tak dobře. Eh, toto už je třetí mandát, kdy pracuje v tomto výboru. Eh, jsem velmi rád, že vás zde vidím v této sestavě. Tím jsme dokončili nominaci místo předsedu. Třetí bod na programu je náš kalendář eh, zasedání do konce roku 2014. Novým kolegům nyní říkám toto. Vidíte, že náš Příští, eh, naše příští zasedání se koná 22. července eh, v 15 hodin, zatím nevím v jaké místnosti. A jenom bych chtěl říci, že hm, občas je nutné přidat eh, další zasedání ve Štrasburku. Bývá to buď to v pondělí večer nebo ve čtvrtek dopoledne O tom zajisté budete informováni, pokud eh, tedy eh, k tomu dojde. Eh, takže můžeme schválit naše dosavadní, dosavadní stanovené termíny na rok 2014. Je tomu tak dobře, děkuji vám. Přijímáme tento kalendář, prosím, dejte, dejte si to do svých vlastních diářů. A pak eh, ještě jsem vám měla říci, že příští se dá 22. července a novým kolegům ještě říkám, že budou informováni e-mailem, všechny dokumenty budou k dispozici na internetu předem. Pro případné dotazy prosím obraťte se na sekretariát. a samozřejmě nebojte se ptát. Ehm, možná eh, věci vypadají složitě, ale každopádně máme tady sekretariát, eh, máme tady lidi, kteří vám vždycky pomohou. Takže ještě jednou naše příští zasedání se bude konat 22. července. Eh, děkuji vám za to, za vaši toleranci Eh, určitě se budeme moci seznámit na příštím zasedání a zahájit práci na příštích pět let a tím končím zasedání. Děkuji vám.